se bude za dva týdny v Bruselu na eh, našem panárním zasedání. Eh, další eh, zasedání se bude konat zítra v úterý 20. dubna od 9 do 1, potom od 3 do 8.30 a od 9 do půlnoci. Pořad jednání příštího zasedání byl zveřejněn a můžete je nalézt na internetových stránkách Evropského parlamentu. Tímto je jednání odročeno v 11 hodin. Přeji vám dobrou noc a děkuji také tlumočníkům. Thank you. <laughs> have managed by